Tisztelt Barózó elnök úr! Ctěný pane předsedo, vážený pane Baroso, vážení poslanci. Dnes vám stručně představím to, čeho dosáhlo maďarské předsednictví rady. V současné době, době je naše pozice poměrně snadná. Před šesti měsíci jste byli tak laskavi a pozvali mě sem k vám do parlamentu a tehdy jsem vám představoval program maďarského předsednictví v této malé knížce. My jsme měli v tomto programu představené eh, hmatatelné cíle a nyní po šesti měsících se nabízí srovnat cíle tak, jak byly stanoveny na počátku a výsledky tak, jak jsou nyní po skončení našeho předsednictví. Hodnotíme-li práci, kterou jsme odvedli, můžeme říci, že jsme splnili zcela všechny naše stanovené cíle a vše, co jsme si přece vzali. Chtěl bych vyjádřit poděkování Belgii, která byla předsednickou zemí před námi, odvedli skvělou práci a skvěle připravili i naše předsednictví. Chtěl bych poděkovat eh, panu předsedovi Jerži Puskovi, protože, eh, jak jsem říkal už v lednu, chtěli jsme býti předsednictví přátelské vůči parlamentu. A pro přátelství je vždy potřeba dvou a podpora spolupráce ze strany parlamentu konkrétně ze strany osoby pana Buska, se nám velice líbila a proto mu děkuji. Chci poděkovat také panu Barosovi. Aby předsednictví bylo úspěšné, musí rada odvést spoustu práce a panu Barosovi chci poděkovat za to, že i v těch nejobtížnějších tématech byl eh, zcela otevřený, zcela, zcela jasný a zaměřoval se na problémy, které bylo potřeba vyřešit. Rovněž chci poděkovat eh, všeobecně eh, Evropskému parlamentu, členům strany EPP a panu Dovovi, protože eh, ačkoliv předsednictví se snaží oddělit práci, kterou dělá zde na půdě evropské od domácích politických záležitostí, ve většině případů toto oddělení nelze plně provést a právě proto každé předsednictví potřebuje mít Ehm, takové politické zázemí a pan Dol nám s tímto významně pomohl a eh, usnadnil nám naši práci. Chci říci, že maďarské předsednictví jako jednu ze svých hlavních priorit stanovilo silnou Evropu. My chceme, aby Evropa byla silnější, eh, než, byla, než jaká byla před šesti měsíci. Před 13 letech eh, jsem se poprvé účastnil zasedání v Evropské eh, radě a pokud si vzpomínám dobře, byly všechny tato, všechna tato jednání velice optimistická, eh, plná stanovování odvážných plánů, plná vitality, plná odvahy. Před 13 lety naše země stále bojovala s aspektem sjednocování. V celé Evropě se hovořilo o jednotném trhu, o vytváření jednotné měny. A všichni brali velice vážně to, že do roku 2010 budeme nejrozvinutějším regionem světa jako Evropská unie. Byl to cíl, který, kterého jsme si byli vědomi a kterého jsme byli ochotni dosáhnout. Vzpomínám si, že i tehdy nás zatěžovaly krize, že i tehdy jsme se museli bránit proti situaci ve světě, nicméně jsme jasně nahlíželi do budoucna a tvrdě jsme pracovali, abychom té úspěšné budoucnosti také dosáhli. Ctění poslanci, tedy jako stručné shrnutí dosažených cílů maďarského předsednictví, chci říci, že podle mého názoru je dnes Evropská unie silnější, než, eh, před šest, než jaká byla před šesti měsíci, ačkoliv jsme dostali tři údery na solar během těch šesti měsíců. Konkrétně mám na mysli prohlubující se krizi v eurozóně, jadernou havárii v Japonsku a výzvy v důsledku změn v politickém klimatu v severní Africe. Všechna tato tři témata vyžadovala tvrdé zasazení ze strany předsednictví Evropská unie byla však schopna reagovat jak vhodně, tak rychle na tyto výzvy, aniž by musela měnit svůj na šest měsíců stanovený program. Říkám, že Evropa je silnější v porovnání s dobou před šesti měsíci. Nicméně, faktem je, že voliči toto nutně nemusí vidět, nemusí toto cítit. O co se tedy snažíme? Snažíme se v Evropské unii i nadále pracovat a konkrétně v poslední šesti, posledních šesti měsících jsme se museli vypořádávat s krizí v Řecku a s tím, že tato krize se stále častěji dostávala na titulní strany eh, evropských deníků. Na tuto situaci se musíme zaměřit. Pokud vypracujeme úspěšnou reakci na řeckou krizi, eh, Eh, nepomůže nám to, pokud nevytvoříme také eh, náležitý obraz úspěšnosti. To znamená, že na všechna tato témata musíme reagovat co nejrychleji. Vážení poslanci, znovu opakuji, Evropa je silnější, protože nyní máme k dispozici preventivní mechanismy na zabránění krizím. Ty jsme před šesti měsíci ještě neměli. Spustili jsme evropský semestr, to byla jedna z hlavních výzev, eh, se kterou jsme se jako předsednictví museli vypořádat. A nyní víme, že pro občany Evropské unie máme v ruce nástroje, které zabrání obdobným potížím jednotné měny eh, do budoucna. Podobně můžeme hovořit o balíčku Sixpack. Nyní jsme ve velice pokročilé fázi příprav a jak doufáme, bude tento balíček přijat, čímž se dokončí, čímž se doplní sada protikrizových nástrojů, které budeme mít k dispozici. Za posledních šest měsíců bylo přijato mnoho důležitých rozhodnutí v těchto ohledech. Evropa je však také silnější z jiného z jiného úhlu pohledu. Máme římskou strategii, která předtím v Evropské unii neexistovala. Je to strategie, která není důležitá pouze z hlediska lidských práv nebo lidskosti. Je důležitá také proto, že nám dává příležitost zajistit to, že miliony evropských občanů se mohou naplno zapojit do pracovního trhu v Evropské unii, což znamená, že budeme posíleni i z hospodářského hlediska. Římská strategie je prvním dokumentem, který nezohledňuje eh, romskou komunitu pouze jako výzvu, ale jako zdroj potenciálních výhod. Rovněž se počal rodit druhý makrohospodářský eh, ekonomický region, který zahrnuje stávající členské státy a šest dalších zemí. Pokud oddělíme zrno od plev a jak doufám, se nám toto velice podaří, protože úsilí v tomto ohledu je obrovské, i tento projekt by mohl být příkladem úspěšného provádění evropských programů a i v tomto ohledu je proto Evropská unie silnější než před 6 měsíci. E, dále, pět hodin před skončením našeho předsednictví jsme uzavřeli e, rozhovory o přistoupení Chorvatska. To je velice důležitá věc, protože to otevírá perspektivu přistoupení k Evropské unii pro ostatní země západního Balkánu. Své zkušenosti eh, proto můžeme schrnout velice pěkně. Hovoříme, eh, hovoříme-li o memorandu, o rozšíření Evropské unie na západním Balkáně, které jsem předal panu předsedovi Buskovi a ostatním místopředsedům, tak i toto je další důvod, proč je Evropská unie nyní silnější. Dále jsme schopnější lépe chránit své hranice než před 6 měsíci. Máme k dispozici potřebnou kapacitu na ochranu vnějších hranic proti velkým migračním vlnám. A v tomto ohledu tedy opět došlo k rozšíření a prohloubení evropské spolupráce. Dámy a pánové, chci připomenout, že předsednictví mělo ještě jeden velký úkol. To bylo hrát pozitivní roli, poskytovat pozitivní nástroje pro meziinstitucionální spolupráci, tak, aby eh, mohlo docházet k lepšímu řešení případných neschod. Chci, vám, chci vás upozornit, že i toto jsme splnili. Parlament a rada spolupracovali na celé řadě témat a dosáhli jsme schody na tom, jak se bude parlament zapojovat do přípravy nového víceletého finančního rámce a do toho celého procesu, který je s ním spojen. Já osobně jsem se eh, v tomto ohledu eh, významně angažoval. S panem Van Rompuyem jsem se setkal 13krát, eh, s panem Barosem 9krát, s panem Buskem rovněž několikrát. A cílem všech těchto jednání bylo zajistit, aby vše fungovalo hladce, pokud jde o meziinstitucionální spolupráci. Během předsednictví jsem navštívil všechny premiéry členských států EU a snažil jsem se připravit prostor pro, podnik, pro uzavírání společných rozhodnutí. Závěrem bych chtěl říci, že doufáme, že polské předsednictví, které právě začalo, bude pokračovat v ochraně dobré pověsti střední Evropy a jak doufám, i vy budete mít pocit, že naše předsednictví připravilo půdu pro předsednictví polské. Podíváme-li se na celé šestiměsíční období z dlouhodobější perspektivy je závěrem, ke kterému bych došel já, to, že maďarské předsednictví a i polské předsednictví, které právě začalo, vás přesvědčilo a přesvědčí, že rozhodnutí, které bylo uskutečněno před deseti lety a provedeno před sedmi lety, jinými slovy rozhodnutí o rozšíření Evropské unie o země střední Evropy, bylo rozhodnutí moudré. Protože dalo Evropě novou vitalitu a posílilo ji. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní premiéře, za zloženou relaci. Děkujeme, vážený pane premiére, za toto vystoupení. Všichni víme, že maďarské předsednictví eh, se ujímalo předsednictví ve velice obtížném období pro Evropskou unii. Hovořil jste o rizicích, která vyvstala v průběhu předsednictví. Samozřejmě, že maďarské předsednictví bylo pro vás prvním předsednictvím, první zkušeností. Právě proto jsme velice pozorně naslouchali všemu, co jste nám přednesla. A nyní proběhne diskuse k tomuto tématu. Rád bych zároveň poděkoval za memorandum, které jste mi poslal. A zároveň bych rád poděkovala za to, že jste teda odeslala toto memorandum všem premiérům Evropské unie, hovoří se tam rovněž o konkrétních krocích, které se dotýkají západního Balkánu. Podle mého názoru je velice důležité, abych se s vámi podělil ještě o následující záležitost. Hovořil jste, pane premiére, o západním Balkánu, hovořil jste o určitém dokončení, sjednocení Evropy, v tomto ohledu. Hovořil jste o tom, že k němu došlo v roce 2004 a nyní nás čeká dokončení tohoto procesu, tohoto procesu sjednocování Evropské unie. Zároveň jste se zmínil stručně o situaci v jednotlivých zemích, hovořil jste o strategickém programu, který bychom měli plnit. A rovněž bych rád dodal následující záležitost. Evropský parlament vždycky podporoval, podporoval rozšiřování Evropské unie směrem na západní Balkán. Samozřejmě až po splnění všech kritérií, protože to je zásadní. Ovšem, myslím si, že v tomto ohledu máme na celou záležitost stejný názor. A nyní bych poprosil předsedu Evropské komise, pana Barosa. Mr. President, Mr. Pane předsedo, vážený pane premiére, zástupci maďarské vlády, vážení poslanci, dámy a pánové. Maďarské předsednictví čelilo eh, velice obtížným okolnostem, ale jednalo velice eh, kompetentně ve své předsednické úloze. Obecně Evropská unie je dnes schopna eh, lépe řešit své obtížné mm, výzvy, které před ní leží. Rád bych poděkoval premiéru Orbánovi a jeho týmu za jeho odhodlání, nasazení a tvrdou práci. Během maďarského předsednictví Evropské rady Evropská unie dosáhla prvního evropského semestru, uzavřela eh, vyjednávání s Chorvatskem, podpořila demokratické hnutí eh, v během arabského jara, eh, strávila, schválila evropskou strategii pro Romy a také novou strategii rozšíření. To je dobrý výsledek. Také bych potrhnul potrhnul eh, eh, důležitost otevřenosti eh, v dialogu s Evropským parlamentem ohledně nového víceletého finančního rámce. Jak víte, tak na tomto eh, zapracovalo právě maďarské předsednictví. Já jsem se setkal eh, s maďarským eh, premiérem a s předsedou Buskem několikrát předtím, než komise předložila ten návrh, který teď projednáváte. Jedná se o rozpočet, který si myslím, že je realistický i ambiciozní, spočívá v investicích do budoucího růstu. Tento postup vzájemných konzultací mezi parlamentem, radou a komisí je tedy nyní vytvořen a premiér Tusk mi už potvrdil, že polské předsednictví eh, půjde stejnou cestou. Dialog byl zahájen, měl by pokračovat a přinést plody. Zamýšlíme se nad ponaučeními z krize, v, eh, když tvoříme politiku. Eh, vytváříme nástroje, které mají vrátit Evropě kurz a zajistit, aby jej udržela. Někteří eh, se stahují eh, svět do svých eh, národních schránek, ale my jsme se rozhodli přiznat svoji zájemnou závislost, závislost pokud jde o ekonomiku i pokud jde o vzájemnou migraci. Tak nejdříve k ekonomice. Růst byl vysoký, vysoko na maďarském pořadu a zůstává i na polském. 1,8 růstu HDP očekáváme v Evropské unii v roce 2011 a nezaměstnanost je ale stále e, vysoká, zejména mezi mladými lidmi. Takže výzvy zůstávají. E, rozdíly v konkurenceschopnosti našich e, států jsou stále veliké a země jako Řecko se potácejí na propasti. Stále to ale neznamená, že bychom si chtěli zachovat svoji úlohu ve světě, společnou měnu a silnou ekonomiku. Proto ta rozhodnutí, která přijímáme dnes, budou mít daleko sáhlé dopady eh, pro eh, budoucnost. Po eh, debatě mezi spolu zákonodárci se nyní dohoda o ekonomickém balíčku blíží a já vyzývám zákonodárce, aby dosáhli dohody co nejdříve. Hmm. Eh, dohody eh, v návaznosti na, skvělé pra- na skvělou práci svého zpravodaje. Tohle jsou opatření, která se týkají růstu. Podívejte se také na 12 prioritních eh, eh, v akcí a, eh, a akt o jednotném trhu. Komise předloží návrhy ke konci roku a doufá, že do konce roku 2012 je schválí parlament i rada. Já už velice rád jsem svědkem prvních plodů naší práce, například v oblasti duševního vlastnictví, kde komise předložila komplexní strategii reform a kde už minulý týden členské státy souhlasily s dvěma nařízeními, která mají provádět eh, rozšířenou spolupráci na vytvoření eh, společného evropského patentu. Tato dohoda eh, nám unikala už dlouhá desetiletí a nyní se nám podařilo dostat se z patové situace. Mělo by to zvýšit Eh, počet podaných patentů v Evropské unii až 80 Je to eh, velice důležitý krok eh, směrem k tomu, abychom byli vstřícní k inovacím. Je to přidaná hodnota. V Nepřijatelná situace, kdy získat patent v Evropě stál desetkrát víc než ve Spojených státech, se tímto skončí. Eh, tady ukazujeme, jak podpořit konkurenceschopnost. Další důležitá eh, věc během těch šesti měsíců bylo přistěhovalectví. Přistěhovalectví je otázka emotivní také. A Evropská unie eh, čelila velice náročné situaci vzhledem k dění v, na jihu středozemního moře během jara. Ale jednali jsme jako unie na ochranu svobody a bezpečnosti. Je také důležité, že jsme posílili Frontex s s dohodou o novém nařízení před dvěma týdny. Také se nám podařilo eh, zvládnout obtížné situace, které se týkaly řízení Schengenu a eh, národní opatření, eh, která kladou překážky společ, společnému, tedy základním principům, jako je volný pohyb osob. Nyní, pane předsedo, poprosíme eh, o něco pomalej, protože eh, tlumočníci to nezvládají. Trošku pomalej, prosím. Já jsem tedy říkal, že komise předloží eh, konkrétní návrhy na monitorovací a hodnotící systém založený na evropské úrovni, který bude doplněný evropským mechanismem záruk. Pokud je o azyl, Evropská rada souhlasila s tím, že musíme dokončit náš společný azylový systém do roku 2012. Návrhy komise už leží na stole a já jsem si i jistý, že jsme tento systém uvedli do takového pohybu, že budeme schopni dosáhnout cíle. Také si myslím, že maďarské předsednictví učinilo velký krok vpřed pro Romy Eh, byly schváleny národní eh, strategie eh, doporučeny tedy podpořeny radou a mm, to nám má pomoci ukončit vyloučení v oblasti vzdělávání, zaměstnání zdravotní péče a bydlení. Já jsem velice rád, jak citlivě bylo k této otázce přistupováno a mm, chválím to. A nyní, eh, pokud jde o přistoupení Chorvatska, mm, formálně byla vyjednávání ukončena minulý týden a nyní očekáváme podpis smlouvy o přistoupení ke konci tohoto roku. Eh, podle názoru komise by se, eh, komise, by se Chorvatsko mohlo stát 28. členským eh, státem Evropské unie k 1. červenci 2013. Byli jsme přísní, ale spravedliví a v tomto přístupu budeme pokračovat až do přistoupení samotného. A já si myslím, že to nepovede jenom k, Evrop, k silnější evropské rodině, ale i k dalšímu míru v usmíření a stabilitě na západním Balkáně. Rád bych eh, vám složil hold za eh, silnou podporu eh, během tohoto procesu a za naplnění prakti- tedy evropské perspektivy rozšíření tímto praktickým smyslem. Opravdu vítám nasazení Maďarska v rozšiřování na Balkán. Také pokud jde o dunajskou strategii, tu jsme eh, naplňovali eh, v partnerství se šesti našimi eh, sousedy. Celkovým cílem je zvýšit kvalitu lidí pro 115 milionů, kvalitu života pro 115 milionů obyvatel regionu. Letošní rok je také velice důležitý pro politiku sousedství. Politika sousedství je více než kdy v popředí naší pozornosti. Nejenom jsme podporovali eh, politicky Alepské jaro, ale také v terénu eh, velice konkrétními humanitárními kroky jsme eh, zmírňovali dopad na, evropský, ehm, na evropské území a také jsme zajišťovali prosperitu těchto zemí do budoucna. Závěrem bych řekl, že se musíme eh, zaměřit na investice do budoucnosti. Maďarské předsednictví učinilo kroky tímto směrem. Existuje eh, úzká spolupráce s novým polským předsednictvím a ta jistě eh, Unii prospěje. Zajistí kontinuitu v práci rady a umožní nám konstruktivní výměnu s Evropským parlamentem. Podařilo se nám posunout evropskou agendu za, před, za posledních šest měsíců a jsem si jistý, že v nadcházejícím poletí se nám podaří navázat na, na naše předchozí úspěchy a to tak, abychom mohli nadále podporovat sílu Unie. Děkujeme, pane předsedo. A nyní za EPP poprosíme pana předsedu Josefa Dola. Vážený pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně, Maďarské předsednictví jasně poukázalo na to, že předsednictví, rotující předsednictví hraje velice důležitou roli v našem rozhodovacím procesu. Je to velice důležité, pokud se podíváme na, vši, na pokrok, kterému jsme dospěli v, v mnoha oblastech, pokud jde o úspěch prvního evropského semestru, pokud jde o ekonomické záležitosti, dále, to jde, dále jsou to otázky sociální, koheze, bezpečnosti v oblasti potravin, společný trh, dále je to Dunajská strategie a samozřejmě i oblast energetiky. Pokud jde o externí záležitosti, hovoříme zde o přistoupení Chorvatska, ale zároveň zároveň o naší solidaritě vůči japonským eh, přátelům i vůči lidu v oblasti Středomoří. Viktore Orbáne, rád bych eh, eh, vám řekl následující věci, které se dotýkají i naší, i naší politické frakce. Rád bych poděkoval i Eni Kogery, naší kolegyni, za všechno úsilí vašemu předsednictví, pokud jde o balíček v oblasti ekonomické zprávy a zároveň pokud jde i o žádosti Evropského parlamentu v oblasti různých komunitních metod. Ano, myslím se nám povedlo dosáhnout eh, úspěch asi v oblasti 80-85%. Samozřejmě, že bohužel se nám nepovedlo některé záležitosti dotáhnout úplně do konce. Ovšem, bez ekonomické zprávy a, eh, a, a eh, nebudeme mít stabilní euro, nebudeme moci stát v tomto boji za sociální kohezi, nebudeme moci bojovat proti nezaměstnanosti. Toto je přesvědčení EPP. Rád bych zároveň um, hovořil o společných politikách a úspěchu v oblasti politiky koheze, pokud jde o posílení všech nástrojů, které budeme využívat v následujícím období, ať už jde o společnou zemědělskou politiku, v dohody, které jsme dosáhli v, březnu, pokud jde o hlavní směry, pokud jde o obavy, které máme v oblasti komodit v této eh, oblasti a zároveň potravinové bezpečnosti, pokud jde o energetiku a inovace, to byly strategické oblasti Evropské rady Rady, které jsme věnovali pozornost na začátku února, v podstatě měsíc před Fukushimskou tragédií. Když hovoříme o vnitřním trhu, vnitřní trh jsme konsolidovali i v důsledku Single Market Actu. To znamená, všechny tyto důležité oblasti ve všech těchto oblastech eh, maďarské předsednictví eh, obstálo velice dobře, i když situace byla velice obtížná. Dále je to politika v oblasti situace Romů. Nám se povedlo opravdu spojit eh, Evropany a navrhnout společné aktivity v této oblasti. Rád bych vám za to poděkoval. A na závěr dovolte, abych pohovořil i o pokroku v oblasti zahraniční záležitosti. Už jsem měl možnost poděkovat za pokrok, pokud jde o přes vystoupení Chorvatska v posledních několika měsících a myslím si, že je velice dobré, abychom skutečně jim dali zelenou a abychom opravdu sledovali kalendář, se kterým přišel, harmonogram, se kterým přišel pan Orbán již v lednu. Je to velice důležité nejenom pro Chorvatsko, ale i pro celý Balkán, který se tímto způsobem může spolehnout na hmatatelnou perspektivu v oblasti EU. Zále je to záležitost v oblasti Středomoří, které se se rovněž věnovali. Evropa prokázala svou morální solidaritu, ale velice konkrétně pomáhala našim jižním sousedům a pomohla zároveň řešit i problematiku imigrace na eh, italském pobřeží. Zároveň jsem nesmírně rád, že pokud jde o šengenský prostor, že jsme ho otevřeli i pro Rumunsko a e, Bulharsko, je velice důležité, že tyto země respektují pravidla a právě proto jsme jim otevřeli tento prostor. Solidarita v Evropě stojí za to. Myslím si, že když um, někdo vyvine dostatečné úsilí, tak to musíme samozřejmě ocenit. Rád bych ještě jednou poděkoval za všechno, čeho jste dosáhli v maďarském předsednictví a zároveň popřál hodně úspěchu polskému předsednictví předsednictví. Děkujeme, pane předsedo. A nyní poprosíme místo předsedu pana Hanese Svobodu za socialisty a demokraty Evropského parlamentu. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, díky, pane premiére. Já mám, eh, respektive v rámci polského předsednictví máme dva úkoly. Jednak pokračovat v diskutování diskutovaných témat a poté zároveň eh, sloužit jako předobraz Evropské unie. Pokud jde o první úkol, který jste plnil i vy, vážený pane eh, premiére a ostatní zástupci maďarského předsednictví, chci vám poděkovat, protože jste tento úkol odvedli velice dobře. Zejména eh, téma, které mi leží na srdci, strategie pro Romy, je pro mě velice důležité a bylo rozpracováno velice dobře. Samozřejmě můžeme mluvit i o kritických věcech pokud jde například o ústavní záležitosti, eh, vyjádřili jsme zde v parlamentu určitou kritiku eh, k vaší ústavě. Můžete tvrdit, ano, to je ale naše vnitřní politika, samozřejmě máte do určité míry pravdu, ale v rámci Evropské unie eh, vlastně řešíme i vnitřní politiku, protože i vnitřní politika má dopady na celou politiku v Evropské unii. Samozřejmě můžeme říci, že Evropská komise byla při hodnocení tohoto zákona velice, velice hodná. Nicméně uvědomme si to, že nedošlo ke kritice procesu jako takového, ale spíše těch konkrétních ustanovení. Eh, konec konců jste slyšeli kritiku pana Bankimona. Eh, Můžeme se vrátit i k situaci v roce 56. Já jsem revoluci, která v tehdejší době proběhla člověk v Rakousku. Hovořilo se o svobodách, svobodách občanů a faktem je, že eh, snad eh, můžeme říci, že tehdejší revoluce, revoluce položila základ dnešní, evropské, dnešní svobodné Evropě. Eh, danou, danou revoluci můžeme i kritizovat, ale Eh, faktem je, že eh, tato kritika v mezinárodním kontextu neobstojí. Konec konců eh, i Hillary Clintonová tuto revoluci zmínila jako důležitý základ svobody v Evropě. Pokud jde o výzvu k demokratickému růstu, položila tato revoluce jednoznačně její základ. Pokud jde ovšem o demokracii ve vašem parlamentu, můžete říci, ano, máme dvoutřetinovou většinu, můžeme si dělat, co chceme, ale v demokracii se počítá i to, co říká opozice, co říkají kritikové, ne pouze to, co říkají tyto vaše dvě třetiny. Vy jste děkoval eh, straně EPP zde v parlamentu, to je samozřejmě hezké, ale děkoval jste pouze, pouze ní, což je oprávněné tím, že vás Eh, podporovala, ale jak říkám, nesmíte děkovat pouze těm, kteří vás podpořili, ale i těm, kteří vás kritizovali. To je podstata celé, celé demokracie. Jde o pluralismus, jde o zohlednění i nepříznivých názorů. Je čím dál více důležité i v radě nést odpovědnost za celou Evropu říci ano pluralismu, ano svobodě tisku, ano kritice, protože i kritika patří do demokracie. Musíte děkovat i těm, kteří podporují, i těm, kteří odporují. Musíte uznávat i příznivce, i odpůrce. To je základem evropské demokracie. Děkuji vám. Děkuji. Pane místo předsedo, eh, eh, máte tady modrou kartu, eh, dáte ji přijmout? Ano. Pan kolega Posod. Můžete položit otázku. Ano, pane předsedo. Maďarsko eh, má nejenom eh, prvotřídní eh, předsednictví rady, ale i velmi moderní demokratickou ústavu. A já bych kolegovi Svobodovi položil otázku. Myslíte si, že pan Kimun řídí organizaci, která je převážně složena z diktatur? Neměl by se raději zabývat těmito diktaturami v OSN a ne v demokracii v této vzorové, demokracii v, touto, v této vzorové zemi? Prosím. Vážený pane kolego, poselte za prvé. Pan Kimun je za prvé, eh, byl za prvé eh, podpořen eh, řadou demokracií při svém zvolení. A potom jsem také zmínil Benátskou komisi. A ty dobře víš, že tam je spousta eh, lidí, kteří eh, nemají eh, nic společného s demokracií, ale spíše s stranami. Demokracie není otázkou stran, ale otázkou osobního politického sebeporozumění a to já jsem chtěl panu Orbánovi, premiérovi, dát najevo. Děkuji. Příštím řečníkem eh, bude Alexander Graf Lansdorf. Ano, pane předsedo, eh, pane premiére, pane předsedo komise, z pohledu naší frakce maďarské předsednictví eh, dosáhlo důležitých úspěchů. Bylo to obtížné předsednictví s finanční krizí, s Fukushimou, s vývojem v Severní Africe a právě díky vaší vládě, e, zejména panu ministrovi e, zahraničí Martinemu, ale i e, vaší ministrině paní Kiry, je třeba poděkovat za skvělou práci. Platí to pro hospodářskou politiku. To, co bylo dosaženo, pokud je o stabilizaci eura, je velkým úspěchem, ale zůstává to ještě stále velkou úlohou. Potom ESFF a také ESM, to jsou velké úspěchy. I první evropský eh, semestr koordinace eh, naší eh, hospodářské politiky, k jejímž cílem je zabránit takovému zadlužování, které bylo dříve běžné. Potom je tady takzvaný balíšek šesti v návrhu k hospodářskému vládnutí, takzvanému my na, v naší frakci trváme na tom, abychom měli posílený pakt stability a růstu a proto eh, budeme eh, zůstávat tvrdě eh, na svém v té otázce o obrácené kvalifikované mm, většiny. Josef Dau tady říkal, že je to přesvědčivý hospodářský balíček, který je potřebný pro silné euro, pro nás je základem silný eh, pakt stability a růstu, ten potřebuje nebýt bez zubí, takže budeme tvrdí i nadále. Potom eh, se tady hovořilo o Chorvatsku a o ukončení přístupových vyjednávání a já eh, souhlasím s tím, co tady říkal kolega Svoboda, je to důležitý krok vpřed pro celý region. Potom tady ještě kolega Švab, směrnice o spotřebitelech, o právech spotřebitelů byla konečně po třech letech ukončena. A potom je tady důležitá ještě věc, věc eh, z našeho pohledu, eh, z pohledu malých a středních podniků v Evropě, a sice Evropský patent. Předseda Barozo už tady o tom hovořil. Což, takže je to celá řádka pozoruhodných úspěchů vašeho předsednictví. Pane premiére, eh, když jsme se setkali v Budapešti, tak jsme nám řekli, že vaše předsednictví budeme eh, hodnotit spravedlivě, ale také budeme se dívat na to, co se děje ve vaší zemi z pohledu naší liberální frakce. Litujeme toho, že vaše předsednictví bylo zasíněno kontroverzí ohledně mediálního zákona. My bychom si bývali přáli jiný mediální zákon. Komise nás podpořila. Vy jste ho sice změnili, ale eh, nikoli v eh, těch základních věcech. My bychom si bývali přáli, aby eh, ten proces ústavní běžel tak, jak navrhla Benátská komise. Já si myslím, že pozornost těmto věcem musí platit v každém členském státě, nejenom v vaší zemi. Svoboda eh, v cestování eh, a svoboda eh, tisku musí být zachována. Za čtvrt hodinu na dánsko-německou hranici nastoupí celníci a budou kontrolovat hranice. To je výzva, ke které bychom si bývali přáli, aby se předsednictví vyjádřilo poněkud jasněji. Potom je ta revize Dublinu 2, změny v šengenské zóně a příslušné nařízení. Tak to by si bývalo vyžadovalo vaše silnější nasazení. Celkově eh, mm, vaše eh, předsednictví bylo úspěšné, kdyby bylo nebylo zastíněno těmito neúspěchy. Děkujeme. A nyní poprosíme spolupředsedajícího zelených, pana Daniela Kombendita. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, rád bych řekl, Přemě, že já tomu asi nerozumím. Vy jste hovoříte o tom, že Evropa je silná, Evropa může reagovat, Evropa musí reagovat, Evropa musí reagovat jako veliká síla, která v podstatě by měla fungovat politické a i za ekonomicky velice obtížné situace. Všichni se tomu těší. Ano, ano, hovořili jsme o tom, že um, v 48. Um, jsme neakceptovali diktát Vídně, dále to byl diktát Moskvy v 68. a v, 56. a že dneska nebudeme teda um, ani diktát eh, Bruselu. Sledová, kdo to řekl? Václav Klaus? Ne, řekl to Viktor Orbán, řekl to v březnu letošního roku. A my se ptáme teda, proč teda Evropu nevnímají eh, v našich zemích. Právě proto nevnímají pozitivně, protože jsou zde politici, političky, kteří hovoří takovýmto stylem. Zde ve Štrasburku, v, eh, rovněž v Bruselu, v jejich zemích a tímto škodíme Evropě, tímto degradujeme Evropu a vy jste právě jedním z takových politiků, který degraduje Evropu postupu, pane premiére, protože celá záležitost je velice jednoduchá, pane premiére. Ano, vy i vaši úředníci samozřejmě, že odvedli i dobrou práci. To je velice zajímavé. Ano, je to jakási schizofrenie, jakási obecná schizofrenie, podle mého názoru, a zároveň nacionální cynismus, opravdu neuvěřitelný. To znamená, že v podstatě podstatě to, co děláme v Bruselu a v Štrasburku, tak to v podstatě ničíte vy eh, v Maďarsku a vy říkáte, že to není důležité. Aha, mám, ano, mám pravdu, výborně, děkuji vám. Takže budu pokračovat. Ti, kteří nechtějí, mm, to, eh, hovoříme o tom, že pokud, pokud pokud, nebud, pokud nebude něco sloužit našim zájmům, tak v podstatě budeme proti manifestantům a demonstrantům bojovat, budeme, budeme eh, bojovat proti zahraničním zájmům. Kdo to řekl? Pan uh, Viktor Orbán, který hovoří o tom, že jsme Maďaři a můžeme prostě dělat, co chceme a můžeme prostě být nepříjemní, protože toto je podle mého názoru mm, mm správné. A to řekl Jánoš Kádár. Toto je váš problém, eh, pane Viktore Orbáne, protože na jedné straně jste člověkem, který bojoval. Bojoval v 89. za svobodu a najednou se stalo něco opravdu bizarní, podivné. V podstatě podstatě jste mesiášem sám proti sobě. Vy jste v podstatě proti diktatoře Bruselu a zároveň v podstatě, v podstatě jste vedl Brusel a v podstatě to znamená, že si nedůvěřujete sám sobě, pane Viktore Orbáne. Proč teda Evropané v současné době, a já si, ano, samozřejmě, že se mohu zde citovat i um, levicové uh, časopisy, kde, jak jste jednal, pokud jde o editory a tak dále, pokud um, pan Barroso s tím souhlasil. Ovšem, vaše rada, mediální rada, Eh, odmítla, protože v podstatě eh, tento akt, protože to byla, to byla, eh, to byla opoziční média, dále mm, zde máte svobodný rozhlas, klad, radio, rádio, které ovšem najednou nemá možnost vysílat. A zjistíme, že je to katolické, katolické, katolické vysílání aby mi řeknete, že to je prostě náhoda. V podstatě to není náhoda. Proč teda to mm, vždycky dopadne tímto způsobem a ne jiným? To je podle mého názoru opravdu problém. Mat, máte pravdu. Ano, samozřejmě můžete, můžete zde hovořit, že to není pravda, ovšem to byl samozřejmě nacionalistický projev a můžete eh, v podstatě se obrátit na Maďary doma a říct, že to v podstatě tvrdí jenom Brusel. Vy jste eh, bojoval za svobodu, pane premiére. Ovšem například, když v Egyptě Egyptě nebo v Tunisku bojovali za svobodu, tak jsem vás neslyšel eh, o, o ničem o svobodě hovořit. Všem, když eh, zde máme Čí, eh, Čí, Čínu, tak po, mm, země, která bojuje proti, proti demokracii, tak tam samozřejmě se vůbec nereagoval. Čili to, co se na příkladě v Evropě, to, co vidíme v Dánsku, to, co vidíme na našich hranici. myslím si, že je opravdu zásadní, aby předsednictví Evropské komise i Evropské unie řekli velice jasně, že s tím musíme přestat, protože šengenská dohoda je šengenskou dohodou, je to naše právo a ať už je to mm, Dánsko nebo um, Maďarsko, tak prostě nemůže jít proti těmto eh, evropským, um, evropské legislativě. Pane Baroso, jde o spolurozhodování a um, pouze to by mohlo změnit evropskou legislativu. Potřebovali byste většinu, abyste změnili Schengen, pane Baroso. Čili ano, pokud jde o administrativu, vaše administrativa op opravdu eh, odvedla dobrou práci, ovšem vy v podstatě jste diktátorem a eh, v podstatě bojujete proti demokracii. Děkujeme, říká pan předseda a dalším řečníkem na našem seznamu je pan Zahradil za konzervativce a reformisty. Předsedo komise, pane premiére, pane ministře, Maďarsko si eh, za svůj odvedený výkon předsednictví jistě zaslouží uznání. Dovolte mi, abych ho z tohoto

možná si v této souvislosti mohu vzpomenout na slova velkého maďarského básníka endre adyho na jeho báseň nekünk mohács kell potřebujeme moháč. Um, Děkuji. Pan eh, Nigel Farage. Děkuji. Pane Orbáne, vy jste jeden z mála evropských vůdců, který má přehled eh, o historii a věří v Evropu. Já si myslím, že Maďarsko je velice, eh, má veliké štěstí, že vás má a neměl byste se nechat šikanovat eh, těmito nacionalisty. když říkáte, nepřijma, nepřijali jsme diktát Moskvy a nyní ani Bruselu, věřím, že si stojíte za tím, co říkáte. Já myslím, že vy jste tajná zbraň euroskepticismu a vaše šestiměsíční období v eh, předsednictví EU bylo skutečně historickým zlomem. V posledních šesti měsících se lidé v Evropě skutečně probudili eh, a zjistili, jak nedemokratický projekt toto je a že musí nutně selhat. Pokud máme zmínit to nej, nejzajímavější, za těch šest měsíců, eh, tak to je eh, výsledek voleb. Kdo může konec konců vinit daňové poplatníky ve Finsku nebo jinde, kteří říkají, my už to prostě takto nechceme dělat, eh, zachraňovat tento projekt eura, který selhává celou dobu. A poté, když jsme se e, vyhrabali z tohoto problému, e, zjistili jsme, že problémy má další země. Portugalsko, pana Barosa, poté přišla druhá, dru, druhá záchranná vlna e, pro Řecko, tam už se demonstruje na ulicích, ale možná, že to nejlepší co vaše předsednictví přineslo, je, je potrhání šengenského prostoru. Takže já vám chci pogratulovat ke skutečně výjimečným šesti měsícům. Eh, mnoho se odehrálo na podkopání demokracie a možná i na poli eh, jednotné Evropy. Myslím si, že i zde, i jinde eh, se ukazuje, že věci se jednoznačně mění a že začíná konec tohoto obrovského projektu. Pane Orbáne, se z celého srdce vám gratuluji. Děkuji. Další mluvčí Čanat Segedy. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně, vážený pane premiére. Dovolte, abych se podíval na dva aspekty a zároveň provedl určitou analýzu maďarského předsednictví. V Evropské unii V Evropské unii se snažíme analyzovat události. Já bych se podíval na tyto záležitosti z maďarského pohledu. Máme zde dvě možnosti. Jednak je to určitá, určité hospodářské sjednocení, které respektuje suverenitu národních států. To je jedna možnost, kterou před sebou máme. A druhá se dívá na národní státy eh, Evropské unie jako na kolonie. V rámci maďarského předsednictví hm, to se snažilo o centralizaci evropských spojených eh, národů a hm, já mám pocit, že tímto způsobem by bylo obtížnější eh, udržet suverenitu do budoucna. V roce 2004 proto tisíce, sta tisíce Maďarů hlasovali pro vás, protože viděli, že Maďaři, kteří mm, by byli schopni by byli schopni ehm, se sjednotit eh, s celou Evropskou unii, byli by schopni ehm, dodržovat pravidla svobodného pohybu a tak dále. Já bych se podíval na maďarské předsednictví jakožto na symbolickou záležitost. Nemáme zde nějaký národní prostor, pokud je, na, můžeme se podívat na Benešové dekrety, nebo můžeme se podívat na slovenský jazykový um, zákon nebo autonomnost, autonomii některých regionů. To jsou problematické oblasti. Vy jste bojoval za mediální, vás za mediální zákon, který je chybný. Nemáme problém s, s romskou strategií, ovšem s tím, že jste nepřišel žádnou eh, maďarskou strategii. Děkujeme a nyní další řečníci na seznamu. Je to pan Josef Sajer. Děkuji. Eh, před několika eh, dny skončilo maďarské předsednictví a máme pocit, že eh, byl odvedený velký kus práce, že máme být na co hrdí v Maďarsku. A že jsme eh, dostali svým závazkům. Přistoupili jsme ke klubu a tvrdě se držíme pravidel. Ten mediální zákon a kritika zde tedy zazněly a neustále se probíraly. A my jsme eh, zareagovali, my jsme nežádali žádné zvláštní zacházení. Takže dámy a pánové, pane Svobodo, já bych vám přečetl eh, preambuly eh, v maďarské v ústavy v angličtině. Naše stávající svoboda se zrodila v revoluci z roku 1956, je tam napsáno. Takže naše maďarská e, ústava opravdu hovoří o roku 1956 a e, tehdejší události klade do svých samých základů. Já bych e, rád zareagoval na světonázor pana Kon Bendita, který zde dnes byl vyjádřen. A sice, že, parlament, že poslanci Evropského parlamentu pracovali velice dobře. Ano, máme tady hluchého poslance, máme tady romského poslance, v našich řadách a podívejte se na to, kdo vede naši stranu v, zemi, v naší zemi a to velice silně. Takže velice e, zajímavý e, pohled tady. E, my, Maďaři, děláme to, co říkáme. My jsme to prokázali. Naše činy jsou svědky našich slov. Eh, také eh, se těšíme na to, co bude parlament dělat za několik hodin. Máme tady návrh usnesení, eh, který se týká přísných podmínek přijatých v rámci maďarské ústavy na ukončení udlužování. Prý, že my nemáme zpřísňovat to, ty podmínky a potom tady hovoříte o diktátech, které my nebudeme dodržovat. Já bych také měl uh, uh, zdůraznit, že pan Orbán děkoval všem. Děkuji vám. Děkuji a, a nyní uh, eh, Čaba Šandor Tabajdy. Děkuji. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážený pane Baroso. Na začátku maďarského předsednictví jsem řekl něco, za čím si stojím i dnes. Řekl jsem to, že mm, a samozřejmě to platí o EPP delegaci mm, v rámci naší strany, že toto předsednictví posledních šesti měsíců je velice podivné. Viděli jsme zde určité výsledky, ovšem politicky jsme selhali. Viděli jsme zde úžasnou práci maďarských diplomatů, dále je to záležitost přistoupení Chorvatska. Toto byly dva nejdůležitější úspěchy maďarského předsednictví. Dále to byla mm, Dunajská strategie, Romská strategie, Evropský semestr, který jsme zahájili. Ovšem, pokud jde o pokrok v oblasti ekonomické zprávy a e, vlády, tam to byl úspěch velice pouze částečný a zároveň předsedové vlád se nesetkali eh, v Maďarsku v průběhu maďarského předsednictví, dokonce ani summit pro východní partnerství. Ani k tomu nedošlo. Ehm, domácí politická scéna eh, zastínila výsledky v, v rámci předsednictví. V podstatě neviděli jsme výsledky, které jsme očekávali. Dále to byl mediální zákon, určité zrušení demokratického postupu, ústava, kterou přijala pouze jedna strana, euroskeptická prohlášení. To eh, všechno vyvolalo eh, mezinárodní odsouzení a to odůvodněně. Maďarská vláda v průběhu maďarského předsednictví eh, se stala v mnoha ohledech izolovaná. Ehm, mezinárodní um, hodnocení Maďarska se zhoršilo. Němci, mm, německá, lucemburská, francouzská vláda byly první mm, vlády, pravicové vlády, které odsoudily maďarský mediální zákon. A, maďar, a německá um, pravicová vláda rovněž kritizovala mm, maďarskou ústavu. To znamená, hovoříte se o tom, že to je pouze evropská levice, která uh, útočila na Maďarsko, ovšem není tomu tak. Nikdo v Evropském parlamentu nechce udělovat nějaké lekce Maďarsku. Nehovoříme zde o nějakém udílení úderů či ran, hovoříme zde o kritice ústavy, musíme se podívat uh, na systém evropských hodnot v tomto ohledu. V posledních šesti měsících maďarská vláda si musela vyslechnout hodně kritiky a my eh, jakožto Maďaři si myslím eh, opravdu nemůžeme být eh, velice pišní na toto naše předsednictví. Děkujeme. Paní Ek. Eh, předsednictví eh, nespočívá jenom rozhodování, ale je vysoce eh, symbolické. Je zejména důležité propagovat evropské hodnoty, svobody vyjadřování a lidských práv. Proto jsem rád, že jste zařadil na pořad romské otázky, ale lituji, že maďarské předsednictví interně neprokazuje odhodlání těm, nebo nasazení v oblasti těchto hodnot. Je tedy ironické, že maďarské předsednictví se tak Eh, vynasnažil rozšířit naše hodnoty do eh, Chorvatska. Jako eh, místo předsedkyně příslušné delegace jsem velice ráda, že do maďarského předsednictví byla ukončena přístupová mm, vyjednávání a jsem ráda, že tento proces tedy byl udržen při životě. Jsem také ráda, že Maďarsko navzdory obtížným okolnostem velice dobře protlačilo ten energetický balíček jaderná bezpečnost se zátěžovými zkouškami po Fukushimě Eh, závěry a rady k efektivnímu využívání energií a mm, energetickému eh, trhu. Poslední poznámka, pane eh, předsedo, k přicházejícímu předsednictví. Po tom jednání na poslední radě pro životní prostředí se obávám, že neberou klimatické otázky tak vážně, jak by měli a jak je bylo vážně Maďarsko. Děkuji. Já bych vás rád, kolegové, požádal, abyste hovořili eh, poněkud pomalej, protože naši eh, tlumočníci mají velký problém vás přetlumočit. A nyní eh, kolega Derkian Epping. Děkuji, pane předsedo. Kdykoliv se dostane Evropská unie do problémů, tak Eh, to eh, její lídři začínají házet na populisty. Pan Barozo to dělají, dělá pravidelně a doufám, že mě poslouchá. Je to známkou eh, toho, že se od, odsuzují od, odcizují od reality. Obyčejní lidé se bojí. Mysleli si, že euro povede k hospodářskému zbližování a ono se děje opak. Od, ptají se, co se stane s mými úsporami, s mými penzemi, s mými dětmi v Evropě. Jsou ti lidé populisté, pane Barozo? Měli by ti, kteří obvinují další z populismu, eh, neměli by se spíš podívat eh, sami na sebe nebo eh, domů, dělali příliš velké sliby, pane Barozo a obvinovali ostatní, pane Barozo. Já si myslím, že je na čase, že bychom měli stát, začít konsolidovat Ehm, úspěchy Evropské unie a nedělat z toho babylonskou věž. To není nic populistické, že, pane Barozo? Je populistické ovšem tvrdit, že eurobondy jsou eh, magickým řešením našich dluhů. Eh, jak můžeme eh, skonsolidovat dluhy, když se více zadlužíme, pane Barozo? Eh, jsou tady kritické hlasy. Mimo tento hemicykl je eh, většina eh, lidí, které, kteří, která se ptá na otázky, které vy nezodpovídáte a vyjadřují svoji frustraci. Děkuji vám. A dále bude hovořit kolega Paška, ten se není přítomen, neuměl hovořit, takže požádám kolegu Bernera Langena. Děkuji vám mnohokrát, vážený pane předsedo. Já myslím, že předsednictví Rady Maďarské bylo velice úspěšné, když se podíváme na výzvy, před kterými stály. Pokud se podíváme na nevoli určitých členských států najít společné evropské řešení, pak eh, si můžeme, ho, ho, pak můžeme tomuto předsednictví složit kompliment a tento kompliment vám tímto skládám. Pro, e, I pro vaši e, eh, ministrini pro evropské záležitost paní Gerody odvedla úžasnou práci. Eh, také chci odporovat kolegovi Ransdorfovi. Jak má předsednictví eh, dělat úspěšné návrhy, když zejména velké členské státy je neustále blokují? A proto máme celou řadu příkladů. Pokud jde o stávající výzvy, myslím si, že maďarské předsednictví odvedlo dobrou práci. Eh, podívejme se například pana Feriče nebo ústní sdělení pana Cacha, sdělení pana Svobody, pana Konbendita. Ti už všichni odešli, přednesli si svůj příspěvek a nečekají ani na odpověď. To není vůbec eh, spravedlivé jednání eh, vůči Maďarsku. Měli bychom Maďarsko spíš podpořit. Samozřejmě v Maďarsku eh, museli řešit i vnitřní politické problémy, samozřejmě museli diskutovat, ale když se vrátíme k příspěvku pana Svobody, on vůbec neřešil obsahovou agendu předsednictví Maďarska jako takového. Takže to byl takový manévrovací záměr eh, podivný, a podobné je to u pana Kodbendita. Pan Orbán nemůže řešit problémy celého světa od Číny po severní Afriku. Eh, zkrátka měl předsednictví a to a s ním naložil dobře. Když se podíváme na eh, ten zmatek, který je momentálně v různých nařízeních a tak dále, jak už bylo, jak už bylo řečeno, musíme se podívat na to, že v Bruselu v komisi se často chovají tak, že jakoby žádné výzvy neexistovaly. Takže takové to anglické business as usual. Já si myslím, že pokud se podaří omezit nacionalismus určitých členských států, tak si myslím, že jenom proto by bylo maďarské předsednictví úspěšné. Děkuji. Pane Langene, eh, zareagujete na modrou kartu? Ano. Jedná se o pana Bostinaru. Eh, pane předsedo, děkuji. Pane Langene, dobrý den. Rád na vás zareaguji eh, budu hovořit rumunsky. Chtěl bych se vás zeptat, zda jste četl stanovisko Benátského výboru, pokud jde o novou maďarskou ústavu. Pokud jste ho četl, co si myslíte o této zprávě, o tomto stanovisku? Protože je to asi, tak, asi nejkritičtější dokument, který jsem v Evropě za posledních 20 let četl. Děkuji. Já jsem stanovisko Benátského výboru nečetl, neumím maďarsky. Četl jsem mnoho hodnocení e, v tom smyslu, že maďarská ústava je jedna z nejmodernějších v Evropě a myslím si, že právě o tomto bychom mohli, e, mohli mluvit. E, taková ta samoospravedlnost, samoospravedlňovanost některých evropských poslanců zde v parlamentu je opravdu odsouzení hodná. Děkuji vám kolegové za diskusi. Paní Tania Fajon. Maďar. Děkuji za slovo, vážený pane předseda. Maďarsko dokončilo předsednictví velikým úspěchem, a to je především s ohledem na přístupová jednání s Chorvatskem a zároveň potvrdilo to, že proces rozšiřování pořád je to velice důležité pro západní Balkán. Slovinsko je vděčné za tento krok a my jsme vám k tomu blahopřáli, podobně jako jsme blahopřáli Chorvatsku. Zároveň si vytvořili velice dobrý základ pro budoucnost evropských Romů a zároveň dokončili velice kvalitní strategie v této oblasti. Ovšem promarnili jsme hodně času na domácí maďarské scéně, místo toho, abyste řešili evropské problémy, byly to mm, mediální záležitosti záležitosti, mediální zákon, který spochybnil svobodu médií ve vaší zemi. Dále jste připravil zákon, který v podstatě vyhovuje pouze vám. Samozřejmě, že chceme, aby Evropa byla silnější, ovšem lidé nás vnímají velice špatně a čím dál tím hůře. Hm, dále je to Schengen, Schengen, euro, to, je, to jsou další výdobytky Evropy. My samozřejmě nechceme, aby došlo k nějakému ústupu z demokratického postupu. Hm, budeme samozřejmě eh, dále zabývat našimi kroky a doufáme, že polské předsednictví se ujme opačného směru v některých záležitostech. Děkujeme ani pán Gerenc. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pan předseda Orbán se domnívá, že Evropa je silnější, než tomu bylo před šesti měsíci. Aniž by, já nechci spochybňovat um, vaši administrativu, ovšem nejsem si úplně jistý tímto um, vaším um, tvrzením. Vidíme zde řecké problém. Vidíme zde dopad na Evropu, která byla negativní, spekulativní postupy jsou zde silnější než přes 6 uh, měsíci. Dále um, finská záležitost. Pokud jde o rozšíření, ano, um, Evropa bude silnější, ovšem pouze pokud Evropa bude mít jasná pravidla, pravidla, která budou respektovat kodanská kritéria všemi, všemi členskými státy. To je velice důležité, jakmile budou tyto nové země členy Evropské unie. A to znamená ne, aby respektovali tato pravidla před přistoupení, ale i po přistoupení. A pro šengenskou dohodu, ano, myslím si, že ti, kteří jsou skeptičtí v tomto ohledu, mm, pokud jde o tuto dohodu, tak myslím si, že tyto hlasy jsou mnohem silnější, než tomu bylo před 6 měsíci. Děkujeme, pane kolego. Říká pan předseda a nyní pan Paška už je v hemisíku, takže máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážený pane předsedo Evropské rady, vážený pane Orbáne. Je jasné, že maďarská administrativa se snažila zvládat své povinnosti vyplývající z předsednictví v Evropské unii s eh, přeměřeným úsilím a proto si myslím, že bychom měli poděkovat všem maďarským úředníkům v tomto ohledu každodenní práce administrativního aparátu. Ovšem výrazným způsobem dehonestovala některá gesta a projevy moci, které um, přicházely přímo z Budapešti z popudu maďarské vlády jsme mm, si museli utírat mm, boty do zácných symbolů a podobizen eh, maďarských eh, velikánů, které si, kterých si cení podobně jako Maďaři. A poté to byla revidovaná ústava ban. Ki Moon um, eh, se vyjádřil kriticky a zároveň Benátská komise, Rada Evropy i Evropský parlament byl kritický v tomto ohledu. Um, Pane eh, Viktore Orbáne, vy jste neumožnil eh, všem bratrům Atilovi Hunů v nedálké střední Asii, eh, Mongolům a Tatarům stát se součástí vaš, vašeho posu. Možná ve vaší ústavě nemáte ještě právo dokonale, protože podle mého názoru vaše ústava není dokonalá. Děkujeme, říká pan předseda Karlo Cassini, je dalším řečníkem. Vážený pane předsedo, Já bych eh, se rád připojil eh, k řadě dnešních předřečníků. Nebudu hovořit o konkrétních jednotlivých otázkách, ale musím říct, že předsedám eh, výboru pro ústavní záležitosti a setkali jsme se mnohokrát s vašimi kolegy, jak u vás, tak na Kozaku, tak v Bruselu. A víme o trvalém, trvalé angažovanosti maďarského předsednictví a mm, evropském idealismu maďarského předsednictví. Rádi bychom vám vřele poděkovali eh, za pomoc eh, při eh, přijímání zprávy k občanským iniciativám a, také děkuji za deklarace pana ministra Murieho z posledních měsíců. Ty ukázaly, jak moc jste odhodláni prosazovat transparentnost této oblasti a doufáme, že hm, polské předsednictví se bude držet vašeho dobrého příkladu. Vy a Maďarsko říkáte, že Evropa je silnější. Byl to váš slogan. Já myslím, že byl hodně zvolený protože Evropa opravdu silnější je. Vy jste si prošli eh, vírem eh, kritiky eh, také z tohoto parlamentu i na jiných fórech, ale musím říci, že má zkušenost studenta ústavního práva je že eh, nelze kritizovat ústavu eh, členského státu eh, jenom kvůli nějakým vnitrostátním právním poměrům. Myslím si, že je to nepřijatelné a proto je tady důležité, že pokud se tam odkazuje na rodinné hodnoty, tak je to prostě součást evropského dědictví, evropské tradice. A proto bych rád poděkoval za vaš konstruktivní, angažovaný a skvělý přístup. Děkuji, paní Edith Herzog. Vážení kolegové, hmm. vážený pane předsedo, já nevím, v jaké roli tady maďarský premiér vystupuje, jestli tady je teď za Evropu nebo ne. My se musíme zabývat tím, že maďarští státní úředníci odvedli velký kus práce v v eh, přípravě předsednictví a Brusel není Moskva. Musíme ukázat eh, úctu těmto eh, státním úředníkům. Myslím si, že jeden z místopředsedů parlamentu tady správně řekl, že nic nás nezastaví, protože pozitří všechno, o čem rozhodneme, už bude normálním chováním normálním standardem. Musíme eh, zůstávat umění. Když chceme zůstat eh, umírnění, tak to myslím eh, nebylo nic pro vás, zejména pokud se podíváte na státní zprávu. Maďarsko je v podstatě ve válce, jste řekl, no tak to může odvést pozornost od... Řečnice byla přerušena. Gulor. Dobrý den, vážený pane premiére. Ráda bych poděkovala, především ráda bych poděkovala eh, všem maďarským kolegům za práci, kterou odvedli v oblasti ekonomické zprávy. Ovšem, dovolte, abych nehovořila o tom ani, mm, mm, pane premiére, aby o tom nehovořila. Mě v podstatě překvapila záležitost, jak jste se zachovali eh, k záležitosti, že Otto von Hasburg zemřel. Já mm, si myslím, že v podstatě, eh, když se podíváme, eh, na, podle mého názoru je to určitý signál. Určitý signál. Měli bychom si uvědomit, že naše státy jsou velice, eh, velice křehké. Když se podíváme na růst nacionalismu, musíme se podívat na to, jak se routily impéria, například je římské impérium. Když se snažíme v podstatě o společnou, společnou budoucnost, měli bychom opravdu opravdu tomu věnovat obrov, velikou pozornost. To si myslím, že je důležitější než konzervatismus nebo nacionalismus. A další záležitost, pan Prodi vždycky hovořil, mm, mm, když jsme porovnávali um, Brusel s Moskvou. S, um, já uh, si myslím, že, že bychom se měli podívat do budoucna a to zda um, Moskva někdy bude součástí Evropské unie. Děkujeme. Paní Corin Votman, Kor. Děkuji vám mnohokrát. Vážený pane předsedo, já bych chtěla poděkovat maďarskému předsednictví za výborně odvedenou práci, zejména na poli eh, obnovení práce eh, na hospodářském regulačním balíčku, který je z 98% eh, implementován. Vaším cílem bylo posílit Evropu, pane Orbáne, nicméně toho dosáhneme pouze pomocí silného týmu. Tím pádem bych chtěl poděkovat, bych chtěla poděkovat vašim eh, státním eh, sekretářům, náměstkům, ministrům financí a jiných ministerstev a dalším, kteří se podíleli na tomto předsednictví. Vy jste na začátku říkali, že eh, předsednictví v radě berete velice vážně a myslím si, že můžeme říci, že vaše i naše přání byla z větší části splněna. Nechci se opakovat. Zkrátka, tento parlament potřebuje, aby rada rozhodovala tehdy, kdy je to právě potřeba. A to jsou právě ta procenta, která jsou velice důležitá, eh, protože je zásadní, abychom měli efektivní rozhodovací proces, abychom mohli dosahovat stanovených cílů, eh, protože naše společná aktivita musí být eh, založena na tom, překonat tato poslední 2% po té, co jsme překonali těch prvních 98. Výsledky vašeho předsednictví jsou velice důležité. Je důležité podniknout však i tyto poslední dva kroky, nicméně chci vám poděkovat za všechno, co jste udělali. Podnikli jste výborné kroky, připravili jste dobrou živnou půdu pro dokončení tohoto procesu, který, jak doufám, proběhne v září. Děkuji dále kolega Frederik Darden. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane premiére. Já se já jsem členem ehm, výboru pro sociální záležitosti, vidíme zde především výsledky v oblasti problematiky Romů, ovšem na rozdíl od předchozích předsednictví, které pokročily v oblasti sociální záležitosti, pokud jde o minimální mzda, pokud jde o boj proti chudobě dětí a tak dále. Vy jste bohužel nedosáhli mnoho výsledků v této oblasti. Hovořil jste o růstu, o zaměstnanosti, o ochraně evropského sociálního modelu, ovšem ovšem, jak si z tohoto semestru nevidíme dostatečné výsledky, pokud mm, především zde vidíme pouze mm, rozpočtové záležitosti nebo ekonomickou zprávu nebo nějaká doporučení členským státu. Vy jste um, v podstatě spíše se zabýval pravicovými záležitostmi, dále to, byly, um, dále to bylo snižování sociálních výdajů. Um, já si myslím, že um, došlo eh, spíše k záležitostem, které, které podko, podkopaly eh, maďarskou pozici a nebojovali jste dostatečně v oblasti sociálních. Eh, viděli mm, v podstatě vaše, mm, mnoho vašich vystoupení bylo v rozporu s, eh, s tím, co jste tvrdili na počátku předsednictví. Děkujeme. Paní Marieta Čanáko je dalším řečníkem. Děkujeme. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poblahopřála maďarskému předsednictví ráda bych poděkovala za výsledky, kterých um, dosáhlo maďarské předsednictví. Samozřejmě um, že zdůrazňuje především finanční stabilitu v tomto ohledu. To je zásadní. Musíme zaměřit naše úsilí především v makroekonomických záležitostech do budoucna. Dále jsme zde viděli výsledky v oblasti bezpečnosti, v oblasti Schengenu, v oblasti romské problematiky. To, co je důležité do budoucna, je zaměřit se především na sociální dimenzi. Dále jsou to mm, cíle strategie pro rok 2020. Já zastupuji Řecko a proto bych ráda poděkovala maďarskému předsednictví za veškeré úsilí, které věnovalo pomoci mé zemi, mm, především pokud jde o finanční problematiku, Samozřejmě, že všichni se můžeme dívat na výsledky jiným pohledem. Samozřejmě, že i v Řecku mají lidé různý názor, ovšem to je demokracie, to je demokratický přístup my se potýkáme s obrovskými problémy nyní v naší zemi a chápeme důležitost zapojení ze strany maďarského předsednictví v řešení našich problémů a zároveň i postoje Evropské komise. Dále je to strategie Evropy strategie eh, Evropa pro rok 2020. Bohužel ne vše, ve všech oblastech se nám ještě povedlo dosáhnout výsledku. Děkujeme, říká pan předseda a nyní Roberta Angelini. Grazie, presidente, signor primo ministro. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane premiére, eh, debata o nové maďarské ústavy byla opravdu rozsáhlá. Ehm, odkloním se nyní od kontroverzních témat a chtěla bych vyjádřit eh, své poděkování, pokud jde o referenci v této ústavě na budoucnost nových generací. Jste, myslím, velice citlivý k potřebám mladých lidí a dětí. To je jasné z toho, že maďarské předsednictví jako jednu ze svých priorit stanovilo směrnici proti týrání a sexuálnímu zneužívání nezletilých a e, proti pedofilní pornografii, což je velice zásadní. V našem výboru se toto bude diskutovat příští týden. Představuje to velice efektivní legislativní nástroj, který je zapotřebí a je velice moderní. E, zavede vyšší postihy e, vyníků, lepší ochranu obětí a vyšší kriminalizaci online a offline praktik těchto nebezpečných skupin. Rovněž zajistí odstraňování pedofilního obsahu z internetu. To je jenom několik věcí, které jsem chtěla zdůraznit, nicméně celkově řečeno chci říci, že toto bylo, tohoto bylo možné dosáhnout také díky vůli, citlivosti a práci maďarského předsednictví na tato témata. Děkuji vám za to mnohokrát. Děkuji dále paní Ildiko Pelč. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Když se podíváme na začátky a na výkon kolegů eh, z parlamentu, je to velice zajímavé. Mluvíme o handicapu 100 metrů na sprintu, což je handicap poměrně zásadní. Myslím si, že maďarské předsednictví vzalo své výzvy velice vážně, muselo překonat mnoho překážek a to ve velmi krátkém časovém rámci. Nicméně i přesto se podařilo maďarskému předsednictví pokročit významným způsobem a i v cílové rovince se neustále zasazovalo o dokoncení, o prosazení daných cílů. Viděli jsme i proces spolurozhodování, který probíhal tak, že až do konce funkčního období mohlo předsednictví efektivně fungovat. Spustil se evropský semestr, diskutoval se balíček Sixpack o, eh, o prostředcích hospodářského řízení. Pokud máme hovořit o úspěšnosti v politicko-hospodářské sféře a spolupráci, vytvořili jsme novou alianci eh, mezi zeměmi eh, po obou březích Dunaje. Zcela oprávněně můžeme říci, že maďarské předsednictví eh, za tento úspěch velice tvrdě bojovalo. Jsem velice ráda, že i ostatní jsou spokojení s prací, kterou maďarské předsednictví odvedlo. My jsme se nesnažili sloužit pouze Evropě, ale i Maďarsku a maďarskému lidu. Děkuji. A nyní eh, Přejdeme k nezapsaným řečníkům a ještě jednou bych eh, rád předtím eh, zdůraznil, eh, že jak s ministrem zahraničí Janošem Martonem, tak paní ministriní Aniko Gery se skvěle spolupracovalo a ještě jednou vám mnohokrát děkuji. A jak už říkám, nyní procedura pro nezapsané řečníky. Prvním řečníkem bude Andřej Grip. Máte minutu. Děkuji, paní Děkuji, pane předsedo. Rád bych celého srdce poděkoval maďarskému předsednictví a osobně e, panu premiérovi e, za výkon jejich předsednictví. E, my si myslíme, že to předsednictví bylo velmi dobré. Došlo k němu, kdy jsme museli překonávat, v době, kdy jsme museli překonávat celou řadu krizí, o kterých už se zde hovořilo, jako byla eurokrize, v arabské jaro, jakož i krize související s jadernou katastrofou v Japonsku. Předsednictví úspěšně eh, provedlo eh, evropský semestr a eh, zahájilo všechno, co souvisí s přeskupem bezpečnostních norem v jaderných elektrárnách. Také přijalo kroky k rozhodnutí o obtížných otázkách v týkajících se stabilizace krize což je velice důležité i z hlediska nových eh, členských států. Nesouhlasím s tím, co říkali pan Farage nebo pan Cohn-Bendit, a sice, že to předsednictví, eh, že, eh, to, že předsednictví má přinášet řešení krizí pro EU. Řešník byl přerušen. Děkuji vám pěkně. Vážený kolega... Děkuji vám. Vážení kolegové, na začátku eh, projevu pana Viktora Orbána jsme slyšeli, že se velice váží spolupráce s politickými stranami a potom se opravil, že to byla spolupráce s Evropskou lidovou stranou EPP. To je pro mě velice zajímavé, protože v tomto parlamentu není jenom jedna politická strana, respektive frakce, ale je to několik. Pane předsedo, eh, každé předsednictví se vyznačovalo něčím, ale vy jste přijali eh, všechny ostatní eh, tím, že jste přijali mnoho kritizovanou maďarskou ústavu a když někteří řeknou, že neví, co je to Benátská komise, že to nezajímá, tak si myslím, že je to tak trochu ignoranství z jejich strany. Jaký dáváte příklad dalším generacím budování nacionalismu? A tvrdíte, eh, že Evropská unie není zase tak důležitá jako to, co se děje v národních státech? To si myslím není příliš dobrý příklad. Také když hovoříme o budoucích generacích, vy jste si dali jako prioritu eh, zlepšení postavení mladých. Co jste udělali během svého předsednictví? Já si myslím, že nic. A když hovoříme už o mladých, u vás doma neexistuje nic, No, řečnice byla přerušena, děkuji. A nyní má slovo Piotr, pan Piotrovský. Děkuji bardzo. Prezidencia... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Maďarské předsednictví a nastoupilo v období eh, krize v Evropě i ve světě, mnoha problémů. Žádná jiná, eh, žádná zem, předsedající země nesplnila veškeré své stanovené cíle. Ovšem já si myslím, že v kontextu všech problémů se Maďarům dařilo dobře. Dovedlo se dokončit jednání s Chorvatskem, dále to byl balíček šesti legislativních opatření. Zároveň jste věnovali pozornost eh, Evropě, mám zároveň Dunajskému regionu, dále to byla eh, romská strategie, kterou jste zahájili. Je důležité se podívat rovněž na strategii maďarské vlády. Eh, ona se snaží se poukázat na to, jak zlepšit kvalitu života v Evropě, jak využívat zdroje dále. To byla Mm, kampaň, kterou vedla paní Redingová, pokud jde o potraty a ovšem já si myslím, že tato kampaně nebyla správná. Děkuji. Děkuji, pane, předsední, eh, pane předsedo. Maďarské předsednictví rady začalo eh, vnitropolitickými událostmi, eh, které vedly k nepodloženému rozruchu tady obtížné podmínky, dluhová krize, eurokrize, reaktorová katastrofa a migrační vlna vyvolaná arabským jarem. To jsou ve skrze velké politické úkoly a maďarské předsednictví bylo úspěšné. Také se podívejte na zahájení přístupových jednání s Islandem a uzavření s Chorvatskem. Já bych ovšem také poznamenal, že eh, ta debata o eh, atomové energii a eh, chybí mi tady debata o, také o mm, trvalé udržitelnosti a potom také by bylo třeba se zabývat tím, jestli Schengen opravdu přináší zvýšenou bezpečnost pro naše občany. Každopádně dobrá práce a mnohokrát vám děkuji. Děkuji a nyní pan Milancev. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani predsednik Děkuji. Vážený pane eh, premiére, pane Orbáne, eh, dovolte mi, abych vám poblahopřál jménem eh, slovinské delegace v EPP. Blahopřeji vám k, k velmi dobře odvedené práci a děkuji za spolupráci. Eh, měl jste velmi obtížný eh, úkol. Eh, Přijeli jste předsednictví za doby poznamenané krizí, eurokrizí Fukushimou a také tsunami v evropské politické levice, v Evropském parlamentu. Eh, ta levice neustále politizovala vaši práci a také eh, míchala vnitřní politické otázky eh, do evropských záležitostí. Navzdory všem těmto problémům jste dosáhl dobrých výsledků. Rád bych řekl těm, kteří tvrdí, že nejste skutečný Evropan. Evropský semestr je jedním z nejevropštějších, nejproevropštějších mechanismů přijatých evropskými institucemi po smlouvě. Řečník byl um, um, přerušen. A nyní eh, poslední řečník z nezapsaných, paní Monika Flašíková-Beňová. Děkuji vám, pěkně. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych pozdravila maďarskou delegaci, kterou vede maďarský premiér. Maďarskému předsednictví, které mělo ambiciozní program, patří naše díky za všechny věci, o kterých jsme hovořili, ať už jde o jednání s Chorvatskem, Dunajská strategie nebo strategie pro Romy. Já si myslím, že plénum Evropského parlamentu všem nemůžeme využívat pouze pr- proto, když, mm, abychom kritizovali předsednictví, ale země, která předsedá Evropské unii, by neměla rovněž zneužívat tohoto postavení a ve vašem případě, pane Orbáne, došlo k takovému precedentu, který jsme zde v minulosti neměli. Vy jakožto předsedající země, vy jakožto předseda vlády země, která předsedá Evropské unii, jste toto své postavení často zneužil. Hmm. Jsou tam věci, které jste splnili, hmm, ovšem my bychom chtěli především poděkovat administrativě, vašim úředníkům, ministerstvu zahraničních Ovšem nešťastný počátek vašeho předsednictví. Děkujeme, říká pan předseda. Bohužel došlo k přerušení řečnice. Čili toto byl poslední řečník v rámci sekce Catch the Eye. Omlouvám se všem ostatním, kteří chtěli vystoupit, ovšem bohužel máme časový sklus, to znamená, že musíme naše diskuzi k tomuto tématu ukončit. A nyní bych poprosil pána Ševčoviče, místo předsedu Evropské komise, který ukončí tuto naši rozprávu za Evropskou komisi. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Tato rozprávlice jasně poukázala na to, jak důležitá je evropská integrace a jakou důležitou roli hraje rotující předsednictví. Slogan či moto maďarského předsednictví znělo silnější Evropa, silnější Evropa, to je něco, co opravdu potřebujeme. Já se domnívám, že mnoho úspěchů, o které již jste zazněli, opravdu posilují naše unii. Podíváme-li se na evropskou zprávu a řízení, první evropský semestr, finanční služby, dohled této oblasti, lepší ochrana spotřebitelů, romská strategie, dunajská strategie a zároveň i dokončení přístupových jednání s Chorvatskem. To je pouze několik příkladů těchto úspěchů. Samozřejmě, že mm, bych rád nereagoval pouze na úspěchy, ale zároveň reagoval na některé poznámky vážených poslanců poslankyně Evropského parlamentu, pokud jde o Maďarskou ústavu, pokud jde o stanovisko Evropské komise k této problematice. Toto je závažný eh, bod, eh, něco, co vyžaduje opravdu velice pečlivou analýzu, než dospějeme k nějakým závěrům. Rádi bychom řekli to, že nová ústava vstoupí v platnost 1. ledna 2000. 12, bude samozřejmě vyžadovat různá implementační opatření, maďarská ústava mm, Ehm, pokud jde, zde otázku kompatibility s evropským právem, musíme se samozřejmě podívat na právní záležitosti, jakmile eh, legislativní a, eh, eh, ostatní praktiky již budou implementovány. Evropská komise velice pozorně sleduje i práci Benátské komise, která, která 20. června přišla s analýzou této záležitosti ehm, po doporučení schromáždění Rady Evropy a my hodnotíme i tyto dokumenty. Evropská komise je strážkyní evropské legislativy. Bereme tu, tento úkol velice vážně a rád bych vás ujistil o tom, že Evropská komise bude velice pozorně vystupovat nejenom proti Maďarsku, eh, pokud jde o Maďarsko, ale samozřejmě i pokud jde o ostatní eh, země a soustí se svých úkolů ehm, tak, jak má. Eh, já bych ovšem se podíval na toto předsednictví jakožto na um, velice důležité předsednictví, pokud jde o posílení ekonomické zprávy, pokud jde o společné ekonomické politiky v rámci evropského semestru. Několik předřečníků již zdůraznilo to, že eh, stávající krize velice jasně poukázala na problematiku našich ekonomik, jak jsou vzájemně propojeny, jakým způsobem eh, bude, bude naše budoucnost rovněž společnou eh, budoucností. Máme zde prostor 27 ekonomik, jakým způsobem to může být dopad na ostatní země, pokud se jedné zemi nedaří. A právě proto jsme přišli se strategií pro rok 2020. Toto bylo rovněž základ Eh, prvního evropského semestru. Já bych rád poděkoval maďarskému předsednictví za úspěšný semestr. Rád bych poděkoval za úspěšná jednání, pokud jde o doporučení eh, jednotlivých pro jednotlivé země. To bylo podpořeno i Evropskou radou. Vytvořili jsme ty nejlepší možné podmínky pro určitý přechod z evropského na národní semestry, protože jsme si vědomi toho, že reformy budou úspěšné pouze, pokud za ně převezme eh, odpovědnost národní, vlády, národní vlády a pokud budou implementovány přímo na místě. Dovolte ještě jednu poznámku, pokud jde o balíček v oblasti ekonomické zprávy a řízení. Myslím si, že jak Rada, tak i Evropský parlament dosáhli obrovského pokroku. Myslím si, že se opravdu blížíme úspěšnému dokončení tohoto velice důležitého balíčku v oblasti ekonomické zprávy a řízení a myslím si, že by bylo opravdu velice užitečné, pokud bychom udělali ten dan krok navíc a pokud by se nám povedlo dosáhnout do dokončení jednání tohoto paličku, co možná nejdříve. Rád bych opravdu poděkoval v tomto ohledu maďarského předsednictví za jejich energii, za vyjednávací úsilí v oblasti dosažení výsledku tohoto balíčku, o dokončení jednání o tomto balíčku. Pokud je o maďarské předsednictví o prvního okamžiku, jejich prioritou bylo dokončit přístupová jednání s Chorvatskem. Já osobně si myslím, že to bylo obrovský úspěch, velice důležitý signál, který jsme vyslali zaslaně nejenom Chorvatům, ale všemu lidu na západní Balkáně, protože jsme potvrdili budoucnost, která by mohla jít tímto směrem a vidím a zároveň se potvrdí to, že rozšíření je kredibilním procesem z obou stran, pokud jde o přípravu a zároveň ze strany Evropské eh, unie, která potvrdila naše závazky vůči eh, národům západního Balkánu. Benevské předsednictví bylo velice nápomocné i v tvarování nových politik v oblasti sousedství, pod podpora skutečné demokracie. V tomto ohledu jsme připraveni podpořit reformy, které by konsolidovaly pozitivní eh, vývoj eh, na východě. Dovolte na závěr, pane předsedo, ještě dvě velice důležité eh, strategie. Dunajská strategie, to je první důležitý bod. Věřím, že se nám povede dosáhnout úspěchu podobně, jaký jsme dosáhli v oblasti Pobaltí. Ehm, věřím v to, že na základě expertizy i ze strany Evropské komise společné eh, práce budeme schopni ehm, tento, tento region propojit s novou ekonomickou prosperitou a úspěchy této oblasti. Dále je to úspěšná práce v oblasti romské strategie, to je rovněž velice pozitivní, tím jsme jasně uh, signalizovali to, že romská otázka je evropskou otázkou, že potřebujeme hledat řešení na evropské úrovni. Toto je problematika, kterou musíme, které musíme čelit ze strany všech eh, institucí, všech členských států a proto je velice důležité toto vzájemné propojení všech těchto politik na evropské úrovni, národní úrovni, konkrétní um, akční plány. To je rovněž zásadní a já věřím, že přinesou pozitivní výsledky pro Eh, romskou menšinu. Vážený pane předsedo, dovolte, abych rovněž poděkoval všem partnerům, všem partnerům, se kterými jsem spolupracoval téměř na každodenní základě, panu Janošu Martonově, eh, Niko Děriové, státní tajemnici, kteří opravdu věnovali a zároveň celému eh, maďarskému týmu předsednictví, myslím, že odvedli úžasný kus práce a rád bych ještě jednou poděkoval. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Ševčoviči. Eh, nyní eh, zakončíme rozpravu o tomto důležitém bodu našeho pořadu jednání. Slovo má opět Viktor Orbán, premiér Maďarska eh, za radu. Máte slovo? Děkuji vám mnohokrát, vážený pane předsedo, vážení poslanci. Ze všeho nejdříve bych chtěl znovu zopakovat, že maďarské předsednictví děkuje a je vděčné Evropskému parlamentu, celému Evropskému parlamentu a děkuje rovněž předsedovi panu Buskovi, který nás podporoval a spolupracoval s námi až do konce. Chci opakovat také to, že bych chtěl zejména poděkovat skupině EPP v Evropském parlamentu a jejímu předsedovi protože právě jeho politická podpora pro nás byla naprosto zásadní. Bez ní bychom nebyli úspěšní jako předsednictví. Mluv, nazývejme věci pravým jménem. Na začátku nás e, levé křídlo našeho politického spektra e, vzalo útokem, což mohlo předsednictví zcela zastavit a ohrozit plnění našich cílů. My jsme těmto útokům odolali a potřebovali jsme pomoc právě skupiny EPP a jsem rád, že se nás tato skupina zastala a pomohla nám v naší práci. Vážení poslanci, dámy a pánové, e, zaznělo několik zcela osobních připomínek v rámci této rozpravy. E, ne z osobních zájmů, ale v zájmu Maďarska na ně budu reagovat. E, zopakuji několik z nich. Myslím si, že je poměrně levným řečnickým trikem, když hovoříme o špatných vůdcích a dobrých členech státní zprávy. Já jsem poslancem již mnoho let, eh, byl jsem poslancem mnoho let a s tímto argumentem se setkávám znovu a znovu. Často ho používá opozice, když je nějaká vláda, která eh, jednoznačně v něčem uspěla a opozice to nechce uznat. Když nechce uznat to, čeho vůdci vlády dosáhli. Eh, byl by to zajímavý argument, ale příliš často se opakuje, takže už je poněkud únavný. V Evropě existují vlády, které komentovaly a kritizovaly maďarskou ústavu. Eh, a nyní tady nemluvím o Bruselu, ale o vládách jednotlivých států, ne, neexistuje žádná vláda, žádný ministerský předseda, který by mohl říkat Maďarsku, co může a nemůže mít v ústavě. O tom rozhoduje maďarský lid. My jsme přesvědčeni, že nejúčinnější je spravedlivá debata na evropském poli a zde, dámy a pánové, chci pouze reagovat na pana Konbendita, který eh, nedával pozor, když jsem mluvil já na začátku, takže na jeho příspěvek zareaguji. Vím, že on velice pečlivě sledoval mé projevy v Budapešti a vlastně všechno, co jsem politicky eh, dělal. Já chci potvrdit svůj názor v tom, že Brusel není Moskva. Chci, aby bylo naprosto jasné, že vždy budu bránit Maďarsko proti takovému typu útoku, ať už přijdou odkudkoliv, třeba i z Bruselu. Protože vy se snažíte říkat nám, co smíme a co nesmíme, ale pr- prosím vás, vy nejste v situaci, kdybyste to mohli dělat. Eh, já podporu Evropy v Maďarsku mohu zvýšit tím, když eh, Maďarům řeknu, že v Bruselu není nikdo, kdo by měl ambici říkat nám, co smíme a co nesmíme. Zdá se tedy, že v rámci politických debat v rámci diskusí často zaznívá eh, to, že existují určití rebelové proti vládám eh, a rebelové proti diktaturám. V tomto ohledu máme velkou tradici. Eh, v podstatě to lze sečíst a podtrhnout, že když pro někoho nebudeme hlasovat, tak se nedostane do vlády. A někteří by tvrdili, že toto už není demokracie. No. Já bych chtěl rovněž poděkovat euroskeptikům za jejich slova podpory. Eh, vy jste mi vlastně také pomohli v práci. Chtěl bych říct si to eh, jménem maďarské vlády a jménem mým. My nejsme euroskeptici, my nejsme vůbec skeptici. Není to Eh, není to součást našeho přístupu, jsme optimisté, rádi věříme v různé věci a nechceme na nic reagovat skepticky. My věříme ve sjednocenou Evropu, věříme ve spolupráci v Evropě. Já konec konců patřím ke generaci, jejichž prarodiče říkali, pokud nebude v Evropě spolupráce, pokud nebude v Evropě jednota, tak dříve nebo později bude válka. My to bereme smrtelně vážně. A my jako národ, který velice trpěl ve světových válkách, budeme vždy obhajovat jednotu Evropy a koncept Evropské unie a spolupráce v Evropě. Zároveň chci, aby bylo jasné, že já osobně jsem si vaší práce velice vážil. Patřím eh, ke skupině občanů Maďarska, eh, jejíž základní hodnoty pochází z katolické církve, která se často reformovala a často kritizovala. A podobně to je i zde. Musíme eh, se reformovat. A eh, reforma církve a Evropské unie je obdobná věc, takže provokativní kritická sdělení jsou potřebná. Pokud jde o tu celou záležitost ústavní, eh, ze všeho nejdříve bych chtěl říci, že Evropská unie respektuje ústavní identitu jednotlivých členských států. To je něco, co je naprosto jednoznačně řečeno v smlouvách o Evropské unii. A my trváme na tom, že Maďaři mají právo na vytvoření vlastní ústavy. A chci pro všechny jasně říci, že pokud mluvíme o životě, rodině, národu a o e, lidské důstojnosti jako centru zájmu naší ústavy, je to něco, co podpoří miliony lidí a co miliony, miliony lidí rádi slyší. Takže Faktem je, že v Evropě nejsou pouze kritici maďarské ústavy, jsou i jiní, kteří si váží života lidské důstojnosti, rodiny a národní suverenity a kteří věří v ústavu, která zdůrazňuje tato témata. Po celé Evropě jsou miliony lidí, kteří s námi souhlasí a kteří jsou přesvědčeni, že maďarská ústava je úžasný úspěch. Na závěr chci říci toto. Nechtěl bych, aby mezi námi došlo k nedorozumění, pokud jde o odkazy na stanovisko stanovisko Benátské komise, já to s dovolením budu citovat. Maďarsko přijalo novou ústavu, která odpovídá všeobecnému evropskému stanovisku, pokud jde o to, co to je přijatelná ústava. Eh, komise vítá to, že maďarská ústava je založena na takových hodnotách, která utvářejí ústavní systém a zohledňují demokracii a ochraňují demokracii a právní stát a ústavnost celého státního zřízení. Ústava odpovídá základním, eh, eh, chartě základních práv Evropské unii. Eh, to je tedy konec citátu. Takže podstata, politická podstata maďarské ústavy je taková, že se jedná o moderní evropskou ústavu a Maďaři a maďarský parlament, jak se říká ve smlouvách o Evropské unii, vypracuje a prosadí potřebná pravidla, která tuto ústavu podpoří. Děkuji všem, kteří nás podpořili, kteří podpořili maďarské předsednictví. Eh, chci znovu zopakovat, že se mi s vámi za posledních několik měsíců skvěle spolupracovalo. Jsem rád, že jsme dostali tuto příležitost. Jsem rád eh, za vaše slova chvály, ale jsem rád rovněž i za kritiku a za možnost o této kritice diskutovat. Obecně řečeno jste na nás byli velice hodní, hodní a chci vám všem ještě jednou poděkovat, včetně kolegů z levé strany politického spektra. Všechny bych vás chtěl poprosit, abyste podpořili i polské předsednictví, tak jak jste podpořili předsednictví maďarské. Stavěně. Děkujeme, vážený pane premiére, děkujeme, děkujeme za prezentování všech těchto aktivit, které pokrylo vaše předsednictví i za připomínky, se kterými jste vystoupil. Rád bych zdůraznil to, že maďarské předsednictví bylo velice bylo přátelským předsednictvím, Mm, pokud jde o jejich vztahy s Evropským parlamentem, vy jste vlastně přijali pravidla pro kontakty mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a dalšími předsednictvím pokud jde o víceletý finanční rámec, to je pro nás velice důležité. Toto byla pravidla, která jsme si stanovili, které jsme chtěli přijmout a doufáme, že i následující předsednictví se ujme všech těchto závazků. Polské, dánské, kyperské, irské předsednictví, všechny budou v těchto vašich šlejpích pokračovat, pane předsedo. Toto jsou pozitivní kroky, které se dotýkají naši, našich budoucích diskuzí ohledně víceletého finančního rámce. Rád bych poděkoval vám, vážený pane premiére, vaší vládě, rád bych poděkoval i místo předsedovi Evropské komise a všem kolegům. Děkuji ještě jednou. Nyní budeme pokračovat v naší práci, milí kolegové, kolegyně, budeme pokračovat v naší rozpravě. Rád po všech, počkáme ještě samozřejmě, po všech těchto gratulacích budeme pokračovat v naší rozpravě. Dalším bodem, který máme na programu, je to zpráva, která je nesmírně důležitá, je to zpráva paní Le